Dobré ráno, kolegové, takže začněme dnešní zasedání a já přejdu do maďarštiny. Az napirendi pontunk a napirend elfogadása. První bod na pořadu jednání je přijetí samotného pořadu jednání. Ehm, minulou středu jsme rozeslali všem informace. Zmínili, zmiňovali jsme zprávu o eh, agendě 2020 což jsme odložili tehdy. Takže jsou teď všichni spokojení. Dobrá, dostaneme se tedy k druhému bodu schválení zápisu. To máte ve vaší složce. Jsou k tomu nějaké poznámky 14. až 15. V tom případě považuji pořad jednání ze schválený. A dalším bodem jsou oznámení předsedy. Takže tlumočnický režim. Máme následující jazyky. Francouzština, němečtina, italština, angličtina, dánština, řečtina, španělština, čeština, estonština, maďarština, litevština, polština, slovenština, slovinština, tedy bulharština a rumunština. To jsou jazyky, které máme k dispozici. Připomínám, že toto zasedání je vysíláno přes internet. Mm, měli jsme tu zasedání koordinátorů a z toho zápis. Z března to bylo rozesláno všem eh, členům 16. března a tato jednání považujeme za schválená, protože nikdo eh, nepodal žádné námitky. To je konec oznámení předsedkyně. A máme tu ještě jedno stanovisko, o kterém bychom měli hlasovat, protože zpráva pana Krasnověrského se odkládá. Takže můžeme přejít k hlasování. Je to implementace um, konvence OSN o právech uh, osob s postiženími. Za to zpovídá výbor Empl, Syria Costa, která tu není. Prezentaci jsme měli 17. února a lhuta pro pozměňovací návrhy 25. února. Bylo 70, předloženo 79 pozměňovacích návrhů. A teď můžeme přejít eh, k hlasování. Máte všichni eh, k dispozici hlasovací zařízení? Můžeme, můžeme začít? Uh, to English, if A pro hlasova- na hlasování přejdu do angličtiny. Takže kompromis jedna pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 9 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že schváleno. Prověřme. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 10 pro, proti, drželi se. Schváleno. 13 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že schváleno, ale prověřme i toto. Takže hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 14. Pro. Proti. Zdrželi se.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 zdrželi se schváleno. 32 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se schváleno. 39 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 40 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 43 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že schváleno, ale prověřme. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. 45. Ústní pozměňovací návrh Johana Kirčuka. Pro. Proti Zdrželi se. Schváleno. 46 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. 48 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 11 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 57 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 58 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 63 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 66 pro, proti, zdrželi se. Prověřme. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. 67 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 69 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 73 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že se zamítá, ale prověřme. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. 75 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 76 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 77 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 78 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A závěrečné hlasování elektronicky. Všichni Konec hlasování. Schváleno, blahopřejeme. Děkuji vám, kolegové. 25 pro, ni, ni, nikdo proti, nikdo se nezdržel, takže blahopřejeme. Thank you. Thank you very much. And now let's continue with the other points. A teď přejdeme k dalším bodům. Prosím o ticho v sále. Folytassuk kolegák a következő napi rendi pont. Ano kolegové, takže můžeme nyní pokračovat dalším bodem na našem pořadu jednání. A tím je vyhodnocení strategie pro um, mladé 2013 um, až 15. Komise a rada tuto strategii schválila a tohle, tato zpráva je jakousi reakcí. Politika v oblasti eh, mládeže, mladých lidí je velice důležitá, abychom chápali výzvy, kterým mladí, mladí lidé eh, čelí. Přispěli k tomu eh, také výbory EMPL a výbor KONT, výbor pro rozpočtovou kontrolu, tedy z hlediska využití evropských fondů. 13. prosince lenského roku se zorganizovalo významné zasedání o e, příslušné strategii, kde byla zastoupena i komise na, na úrovni komisaře. O celé záležitosti se um, podrobně diskutovalo. Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 25. dubna v pondělí ve 3 odpoledne. Hlasovat se o tom bude 30. května. A nyní bych chtěla stručně představit klíčové body této zprávy. V roli zpravodajky tedy. Jakožto zpravodajka mohu říci, že tato zpráva se týká už třetího cyklu eh, strategie pro mladé, eh, kdy vyhodnocujeme dosažené cíle. Lidský a sociální kapitál, který představují mladí lidé, to je jedna z nejdůležitějších jedno z nejdůležitějších aktiv Evropské unie, je to klíč v naší budoucnosti. Proto Evropská unie a členské státy se musí maximálně vynasnažit, aby zúročili tento potenciál z hlediska um, kreativity, dovedností, že ekonomická krize mladé lidi obzvlášť tvrdě postihla někteří byli marginalizováni. Tato situace vznikla z toho důvodu, že někdy hrozí sociální pasivita, vyloučení a někdy i radikalizace. A proto členské státy a komise nadále pokračovali v této práci v tomto období, to znamená snaha integrovat mladé lidi do trhu práce, sociálně je zařadit a um, přimět je k větší participaci. Musíme řešit problémy, jako je nezaměstnanost um, mladých, zlepšování jejich kvality života, jejich budoucích perspektiv, sociálního začlenování a boje s e, násilnou radikalizací to jsou ty hlavní výzvy a potřebujeme k tomu těsnou spolupráci mezi různými sektory, členskými státy, Evropskou komisí a všemi dalšími evropskými agenturami. Potřebujeme koordinované politiky v oblasti vzdělávání, školení, sociální politiky, politiky zaměstnanosti, kultury, sportu a zdraví. A v dalším období 2016 až 2018 bychom měli aktivně prosazovat účast mladých na, v různých oblastech života, pomoci jim hledat pracovní místa a pomoci jim k tomu, aby se stali aktivními občany. Dobrovolnická práce, aktivní účast na občanském životě. To všechno je prosazováno prostřednictvím programu Erasmus, tedy částečně Ovšem sociální fond a iniciativa pro mladé um, hrají také důležitou roli. Když se dívám na předchozí období, tak vidíme určité pozitivní trendy, ale neudělali jsme dost, musíme dělat více. Pořád jsou tu velké rozdíly mezi různými členskými státy. Takže musíme věnovat pozornost problémům, jako je předčasná, předčasné opuštění školní docházky. I když v tomto ohledu konstatujeme pozitivní trend, stejně tak také počet lidí, kteří dokončí vyšší vzdělávání, tam eh, máme taky pozitivní výsledky. Ve věkové skupině 22-24 více lidí dokončí střední vzdělávání a 30-32 více lidí dokončuje vysokoškolské vzdělávání. Pořád ještě zůstávají a přetrvávají určité problémy. Účast na rodinném životě se děje prostřednictvím sociálních sítí a médií, takže musíme věnovat eh, pozornost této otázce, lépe využívat sociální média, abychom zvýšili aktivní účast lidí na politickém životě. V tom hrají velice důležitou roli místní společenství. Každá druhá osoba je členem nějakého klubu nebo nějaké eh, organizace. Každý čtvrtý se účastnil dobrovolnické práce. Takže to je pozitivní trend, eh, kterým by měl pokračovat. Hledání do, dobrého zaměstnání, to je kvalitního zaměstnání, to je rovněž velká výzva, která eh, tím často brání dosáhnout eh, mladým lidem tedy finanční nezávislosti, zakládat rodiny. Tato nezaměstnanost eh, mezi v řadách mladých klesá, ale pořád je to alarmující. 8,7 milionů mladých lidí v Evropě bez, dlouhodobě bez zaměstnání. 3 miliony mladých jsou v té skupině, kteří nejsou, kteří nejsou ani ve vzdělání, eh, ani zaměstnaní. A chudoba, sociální vyloučování hrozí 27 milionům mladým lidem. Míra chudoby mezi mladými je pro uměrně vyšší než u starších osob práce na částečný úvazek, nedlouhodobá nezaměstnanost je u mladých lidí typická marginalizace. Z tohoto hlediska jsou tu obrovské rozdíly mezi různými mladými lidmi, ti, kteří jsou z nějakých z komplikované, eh, komplikovaného rodinného prostředí, kteří jsou z rodin migrantů nebo patřících k menšinám, tak nebo jsou eh, vychováváni v eh, pěstounské péči, tak mají eh, nevýhodu a hrozí, že se ocitnou právě v té kategorii lidí, kteří nejsou ani školeni, ani vzděláváni, ani zaměstnáni. naopak ti, kteří cestují a kteří jsou povzbuzováni ke studiu, mají mnohem vyšší pravděpodobnost, eh, mnohem menší pravděpodobnost marginalizace či radikalizace. Má zpráva se stává z několika částí, obecných doporučení, dále eh, z, zaměstnání a eh, školení vzdělávání, role financování a konečně účast na rozhodování. To jsou čtyři klíčové oblasti, na něž se ve své zprávě zaměřuji. V první části obecná doporučení. Myslím, že je důležité vést strukturovaný dialog s mladými lidmi, s um, mládežnickými organizacemi. Potřebujeme místní, regionální, národní a evropskou spolupráci v oblasti této politiky. Ehm, takže musíme propojit všechny dotčené oblasti, zejména místní a regionální organizace, které musí aktivně utvářet eh, politiku pro mladé, včetně rodiny a církve. I ty mus, hrají roli ve vzdělávání. A v části 2 implementace, eh, tedy zaměstnání a ehm, vzdělávání, tam jsem poukázala, jak bylo řečeno včera na, na zasedání Eh, výboru Kult a Ample, tak jak eh, říkám, tam jsem potrhla důležitost dovedností. S tím, že potřebujeme lepší koordinaci mezi eh, v, té, v této oblasti, protože trh práce se mění a my s tím musíme držet krok. Takže užší spolupráce mezi trhem práce a vzděláváním. Jde o to, že jinak totiž mladí lidé nebudou mít dostatečné dovednosti, které potřebují a nebudou je mít eh, v tu chvíli, ve které je potřebují, aby mohli najít práci. Potom neformální a celoživotní vzdělávání. To je také velice důležitá věc. A stejně tak vzájemné uznávání diplomů a dovedností v přehraničním kontextu. To je také zásadní pro jednotný evropský trh práce. Dále jsem eh, hovořila o Erasmu Plus a dalších relevantních evropských programech, které jsou také důležité. Potom je tam část 3, finanční zdroje. V této části 3 bychom měli uvést právě Erasmus+, Plus, dále iniciativu pro zaměstnanost mladých, sociální fond, záruku pro mladé a fond soudržnosti. Ty všechny mohou přispět k zlepšení situace, které čelí mladí lidé v Evropě. Potřebujeme samozřejmě ale i vytvoření nových iniciativ a nových programů. Teď se dostávám k části čtyři e, účast na rozhodování. Tady jsem se snažila zdůraznit význam zapojení mladých lidí do procesu rozhodování. Je důležité, aby mohli rozhodovat o sobě, nebo abychom rozhodovali o nich, ale s nimi. Dále zdůrazňuje význam sportu a sociálních činností a také zmiňuji, že je důležitá i dobrovolnická práce, což je vlastně typ eh, neformálního vzdělávání. To jsou klíčové body mé zprávy. Jak ale víme, máme určité limity, které omezují délku zpráv. Z toho důvodu není možné zmínit úplně všechno, úplně všechny důležité věci. Budu tedy předkládat ještě další pozměňovací návrhy, pomocí nichž se budu snažit text vylepšit a budu se těšit také na uh, váš feedback. Budu se těšit na to, jak se k tomu vyjádří stínový zpravodaj, zpravodajové a také uh, výbor celkově. Děkuji. Teď máme asi 30 minut na to, abychom projednali toto téma, takže nejprve předám slovo stínovým zpravdajům a potom ostatním eh, členům výboru. Můžete se přihlásit, pokud máte zájem hovořit. Stínoví zpravodajové budou mít asi dvě až tři minuty a ostatní minutu. Začneme tedy Jako první bude mít slovo pan Jakob. Za Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Budu hovořit pouze stručně. Chci říci, že plně podporuji to, co jste před chvíli uvedla. Souhlasím s vámi. Pokud je o mé pozměňovací návrhy, začnu eh, Evropským eh, fórem pro mladé. Podle eh, informací 75 organizací se domnívá, že jejich názor není dostatečně zohledněn ve chvíli, kdy se vytvářejí politiky pro mladé. Já si myslím, že hlas organizací, které zastupují mladé lidi, by opravdu měl být vyslyšen ve chvíli, kdy se takovéto politiky vytvářejí, vzhledem k tomu, že mají expertízu a rozsáhlé zkušenosti v této oblasti. Údaje a vypracované zprávy dokazují, že mladí lidé jsou zvláště znevýhodněni, zvláště ta skupina NEC, tedy mladí lidé, kteří se nevzdělávají, nepracují ani e, se neúčastní nějakého školení. Potom migranti, to je také skupina, která je zvláště znevýhodněná ve společnosti. Z toho důvodu si myslím, že nejefektivnější kroky, které bychom měli e, podnikat, by se měly soustředit na vytváření horizontálních e, kompetencí, jako například digitální e, vzdělanost, podni- schopnost podnikat, a zajistit také širší e, příležitosti mobility, tak, aby více mladých lidí mělo možnost eh, přijít do kontaktu s novými kulturami. Mohli bychom je takhle připravit na jejich budoucí život. Kromě toho se domnívám, že i do, aspekt dobrovolné práce by měl být posílen. U nás doma v Bulharsku jsem se aktivně účastnil eh, podpory dobrovolnictví už eh, po několik let. A pokud jde o uprchlickou krizi, myslím si, že bychom se právě tam eh, mohli zapojit do dobrovolnické práce, jak mimo naše hranice, tak eh, v centrech u nás. To znamená, mladí lidé by se měli zapojit v této oblasti právě do dobrovolnictví. A toto by se také mělo uznat. Mělo by se to uznat jako typ neformálního vzdělávání v rámci EGI eh, do roku 2018 se snažíme tak jako tak vytvářet strategii na eh, strategii ohledně neformálního vzdělávání. Chtěli bychom takovéto typy eh, vzdělávání a školení uznávat. A tím pádem bychom dali také příležitost migrantům, měli bychom jim umožnit se tady vzdělávat a nalézt práci. Člověk, který má práci, už není uprchlík. Pokud vytvoříme takovéto systémy, tak tím vlastně dáme jak příležitost migrantům, tak mladým lidem. Děkuji. Jako další stínový zpravodaj bude hovořit pan Huntis. A hlásí se ještě někdo další? Někdo další ze stínových zpravodajů? Takže pan Huntis, prosím. Δεν άκουσα καλά. Νομίζω ότι δώσατε το λόγο σε μένα. Děkuji. Nejsem si jistý, ale mám pocit, že jsem dostal slovo. Já jsem se vyjádřit chtěl, takže vám děkuji. Vyslechla jsem si zprávu na toto téma i tu vaši zprávu. Chci vám poděkovat eh, za její vypracování, ale kladu si jednu otázku. Říkám si, zda to, co k tomu uvádí komise, je opravdu uh, blízko realitě. Myslím, že to, co říkáte vy, spíše odráží skutečnost. To, co uvádí komise, neodráží úplně eh, tu situaci, které čelí mladí lidé v Evropě v současné chvíli. Pokud je obsah zprávy, pokud toto řekneme mladým lidem v Řecku, je pravda, že Řecko se nachází ve zvláštní situaci, ale co například mladí v Paříži kteří se teď účastní současného hnutí, eh, které probíhá v noci. Když ti by si vyslechli to, co je obsaženo ve zprávě, tak by uvedli, že to není pravda. Na nás spočívá určitá odpovědnost, kromě toho, že musíme vytvářet eh, politiky, na kterých pracujeme. Jak budeme čelit problémům eh, budoucích generací? Ti by nám totiž mohli říci, že jsme se zaměřili špatně na špatnou věc v této chvíli. Dostáváme se do chvíle, kdy nezaměstnanost mladých je opravdu eh, neobyčejně vysoká. Mnozí mladí lidé čelí chudobě a mají nejistá pracovní místa navíc. Na ostatní lidi potom nahlížejí jako na nepřítele. Je to prostě situace, kdy nemáme dostatečnou E, soudržnost ve společnosti. Říkám to z toho důvodu, že politiky, které se využívají v současné chvíli, tedy neoliberální politiky, vedly právě k těmto výsledkům. Pokud se vzdělávání bude řídit e, zákony trhu, nepovede to k tomu, že budeme vychovávat aktivní občany ve společnosti a nebudeme schopni řešit e, problémy, kterým teď čelíme. Nechci to zbytečně protahovat, pouze říkám, že často narážím na takové dilema, když vidím podobné zprávy. Myslím si, že my jako Evropský parlament bychom měli eh, vykonat určité úsilí. My tady zastupujeme občany, měli bychom opravdu se snažit eh, zobrazit skutečné problémy, kterým společnost čelí. Každopádně, pokud je o tuto strategii, si nemyslím, že čelíme problémům mladých lidí, že tady opravdu zobrazujeme skutečnost. Mladí lidé, kteří jsou eh, nezaměstnaní, ani eh, se nevzdělávají, tedy nechci, aby tito lidé se museli řídit zákony džungle a někdy k tomu bohužel dochází. Podle mne by evropští občané a evropští studenti měli aspirovat na něco lepšího, že by toto mělo být eh, součást naší společnosti. To bude z mé strany vše, chtěl jsem říct si pouze toto a ještě jednou opakuji, pardon, ještě jednou opakuji, že si celým, cením úsilí, které jste vykonala, Ovšem, realita je bohužel dramatičtější než to, co je uvedeno ve zprávě. Děkuji. Pan Džambacký. Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Děkuji, paní předsedkyně. Milí kolegové, Paní Bocko, já jsem si přečetl vaši zprávu s velkým zájmem a chci vám poblahopřát eh, k přístupu, který jste přijala. S většinou vašich návrhů souhlasím. Souhlasím také s tím, že existuje řada oblastí, na které bychom se měli zaměřit více. Měli bychom se snažit posílit naše činnosti v této oblasti. Například je důležité, abychom lépe zohledňovali hlas organizací, které zastupují mladé lidi ve chvíli, kdy vytváříme politiky pro mladé. Takovéto organizace jsou klíčové pro vytváření úspěšných strategií. Dále ve vaší zprávě uvádíte, že význam těchto organizací je také důležitý eh, v rámci dialogu s mladými lidmi. Také musíme reagovat na nedostatek eh, kompetencí a na to, že požadované kompetence nejsou k dispozici. Na to bychom se také měli zaměřit v rámci strategie komise. Vím, že důležitá rozhodnutí se přijímají na lokální a regionální úrovni, ale měli bychom se snažit pomáhat členským státům, když tento problém řeší. Je naprosto, je naprosto zásadní, aby se financování eh, z Evropské unie využívalo efektivněji a cíleněji. A daná opatření by se také dala zjednodušit. S tím plně souhlasím. Potom eh, existuje celá řada aspektů, které ovšem my jako politická skupina nemůžeme podpořit. Například zajištění vyššího financování členským státům. To si myslím, že není eh, dobré. Podle mne členské státy se sami musí rozhodovat o tom, jak vydávat své finanční prostředky. Mladí lidé v EU opravdu čelí významným problémům. Mnozí z nich eh, jsou opravdu zklamáni, hluboce zklamáni. Z toho důvodu my čelíme tomuto aspektu také na pracovním trhu. Nevím, zda se mi podaří ukončit svůj příspěvek e- optimisticky. Chci ale poznamenat, že podle mne opravdu musíme bojovat eh, pro to, aby naši mladí lidé eh, mohli žít co nejlépe. Děkuji. Ano, děkuji, eh, paní předsedkyně. Já si myslím, že na základě toho, co zaznělo nebo co je uvedeno ve zprávě, s tím nemůžu úplně nesouhlasit. Je to pravda, je to koherentní, je to správné, to, co je tam uvedeno, A navíc se tam opakuje něco z toho, co už bylo uvedeno v předchozích zprávách, které vypracoval náš výbor. Jsme si všichni vědomi toho, že tato konverzace proběhla v minulosti již několikrát, několika posledních letech. Zároveň je to ale konverzace, kterou vést musíme, je to důležitá věc. Možná by k tomu mohl ještě doplnit několik poznámek. Možná trochu zapomínáme na to, co se teď mladým lidem děje a vlastně je to odraz toho, co se děje obecně. Mladí lidé teď čelí dopadům eh, našich ekonomických politik, to znamená úsporám, eh, seškrtávání rozpočtu a tak dále. Některé evropské země, ne všechny, toto zaznamenaly. A v nedávné historii došlo k celé řadě nerovnová, nerovnová, nevyvážených situací a my nemůžeme ignorovat dopady těchto nevyvážených ekonomických politik a strukturálních reform, které jsme podnikli. To je tedy rámec, v rámci něhož fungují naši mladí lidé a v rámci něhož naráží na různé obtíže. V různých zemích existují různé eh, modely, modely produkce, různé rodinné model, modely a tak dále, ale zároveň mnohé faktory jsou společné a ty přispívají k současné situaci mladých lidí. Pokud bychom měli zvolit nějakou obecnou myšlenku, obecnou linii, tak musíme samozřejmě vytvářet specifické, specifická politická doporučení, musíme identifikovat příčiny a dopady, a v této souvislosti chci říci, že v dokumentu je uvedeno, jak právě zaznělo, to, že tady se jedná o oblast, kde jsou kompetentní členské státy. A Evropská komise tady působí pouze v pozici koordinátora, zajišťuje, zajišťuje orientaci a podporu. My v parlamentu bychom si měli se ovšem měli snažit jít nad rámec tohoto i požádat komisi o to, aby šla trochu dále. Měla by fungovat jako lídr, měla by se snažit eh, nějak pokročit ku předu, měla by vyzývat eh, ke změnám v politikách. My samozřejmě nechceme nikoho k ničemu nutit. Nechceme ani zasahovat do kompetencí členských států, pokud je rozhodování, ale zároveň bychom měli pomáhat v tom, aby vytvářeli takové politiky, které opravdu situaci změní. Podle mne by komise mohla definovat eh, společné kroky. Měli bychom si stanovit nějaké referenční eh, aspekty, ukazatele a vytvářet sítě, které budou vhodným způsobem vytvořeny a budou pomáhat eh, mladým lidem přizpůsobit se nové situaci. Potřebujeme tedy vytvářet evropské mechanismy, evropské ukazatele a normy a tak dále. Samozřejmě nikdy není jednoduché takto postupovat, ale domnívám se, že to by měl být takový základ, z které, ze kterého by komise měla vycházet. Podle mne se ve zprávě už uvádí, ale měli bychom na tom trvat, že musíme zajistit koordinaci jednotlivých eh, evropských fondů, eh, Erasmus+, strukturální fondy a tak dále. Pokud takovéto synergie nezajistíme, mezi programy, tak budeme opakovat chyby z minulosti. To znamená, pokud se vyskytne nějaký problém, tak my tam budeme přihrávat finanční prostředky, což je vlastně taková ukázka toho, jak eh, zatím prostředky vydáváme. My ovšem musíme postupovat jinak. Musíme být schopni měřit skutečnou účinnost těchto programů a mně se zdá, že oni vlastně fungují paralelně. Evropská iniciativa pro mladé je jeden z příkladů. Tam už jsme eh, zmrazili finanční prostředky. Doufám, že rozpočtový výbor to znovu posoudí. Ale každopádně zpráva by se měla na toto zaměřovat více. Měli bychom žádat o skutečné výsledky a měli bychom komisi žádat, aby opravdu eh, výsledky měřila v této oblasti. Děkuji. Děkuji. Já zcela souhlasím s tím, co bylo řečeno, zejména panem Chuntisem. A kdybych to řekla, já možná by to nebylo tak dobře akceptováno. Každopádně mám problém s tím, co se děje v různých zemích. Včera jsme říkali, že ne, zejména v Polsku mladí lidé se snadněji zařazují eh, do podnikání než jinde. Vím, že nemáme všichni stejní pravidla. Třeba ve Francii je eh, velmi eh, těžké administrativně začít podnikat na vlastní účet. Také z finančního hlediska je to složitější, čili tady jde o to, že nejsme si v tomto všichni rovni. V této práci je potřeba ještě udělat víc práce na národní úrovni. Děkuji. Következő, Madame Ferhajen. Eh, já bych eh, ráda zmínila dva body. Jednak eh, vzdělávání si školství, zejména tedy učňovské školství a dále šance na pracovním trhu. Já myslím, že bylo dobré, i kdyby také školy se také vůči podnikům otevřely a kontakty k podnikům, tím se spíše jaksi pohodá, než aby se tady spolupracovalo. Čili já myslím, že tady potřebujeme eh, kulturnější partnerství a eh, výměnu informací. Já si myslím, že eh, rozvíjení podnikatelských schopností mezi mládeží může vyřešit problém Eh, se nezaměstnosti mládeže, tak to myslím je trošku naivní, ale eh, prostě potřebujeme, aby také ti, eh, kteří třeba nedokončí učňovský obor nebo nedokončí školu, aby prostě také měli možnost se pokoušet o nějaké jiné kvalifikace a prostě nějakým způsobem se začlenit do pracovního trhu. Já myslím, že tady eh, nemůžeme eh, mechanicky přejímat eh, jestli možnosti nebo systémy z jiných systémů, z jiných států, ale samozřejmě je možné pomocí vodních projektů přenášet osvědčené postupy a začlenovat je prostě někde jinde. Já myslím, že tady skutečně je ještě třeba učinit mnoho Eh, aby perspektivy měli také špatně kvalifikovaní nebo nekvalifikovaní lidé. A tady podle mě se hrává zvlášť důležitou roli také neformální vzdělávání. Prostě to nemůžeme nechat jenom na školství, ale prostě je třeba e, se podívat na možnost, jak získat schopnosti, dovednosti, kvalifikaci, e, která člověku pomůže uchytit se na pracovním trhu. Čili tady by to chtělo mm, zvažovat e, různé alternativní modely, které budou implementovatelné také v členských zemích. Bardzo dziękuję. Já cieszę se ogromnie. Děkuji. Jsem e, velice rád, že navazuji na předřečnici, poněvadž e, budu pokračovat v tom, co řekla ona. E, zkusme se zamyslet nad tím, co potřebují mladí. Tak především dobrou školu, dobré vzdělání tak, že budou schopni se uchytit nejenom na trhu práce, ale také v životě se sebe realizovat. A za druhé, na trhu práce je třeba eh, zavést eh, silné mechanismy, které umožní zaměstnávání mladých. Eh, pokud se týče školství a vzdělávání, my máme ve strategii 2020 a tady si chceme určitě snížit počet těch, kteří nedokončí školu, to je v pořádku, ale pak ještě druhý problém, druhá polovina problému, to je 50% lidí eh, s eh, vyšším vzděláním. A bohužel eh, trh práce neodpovídá těm našim ukazatelům, které bychom si představovali. Máme tady prostě spoustu lidí, eh, kteří mají dobré akademické vzdělání, ale neuplatní se s ním na trhu práce. Čili my musíme daleko více než dosud eh, podporovat eh, vzdělávání v různých oborech, a to na různých úrovních, poněvadž tam je práce hodně. Další otázka vzdělávání a školení, tak to jsou tedy Eh, vzdělávací programy tak, aby byly, nebo takové, které jsou prokonsultované s velkými eh, firmami, které mají přehled o potřebě eh, práce. Ale také potřebná je taková nějaká práce, řekněme, společenská. Dobře, můžeme říci, že jako podporování ke vzdělávání, to je důležité, ano, ale eh, to určitě ale určitě to ne, nepomůže všechno. Taky eh, máme tady ještě, potřebujeme různé možnosti, jak podporovat například, pokud někdo zaměstná mladého člověka, tak aby měl nějaké úlevy na rok, na dva. Eh, v té zprávě, které si jinak velice cením a děkuji za ní, eh, mně chybí například zmínka o tom, že v daleko vyšší míře eh, bychom měli například podporovat firmy, jako je platforma Eurest, kde jsou je práce pro mladé i pro ty zralejší. Také důležité je, aby lidé měli přístup k informacím, kde eh, se mohou ucházet o práci, eh, kde se můžou nechat vyškolit nebo získat praxi, praxi a tak dále. A další mm, problém je dostupnost bydlení. Nezapomínejme, že mladý člověk, eh, který je, tedy přijímá všudou práci, to samozřejmě musí někde bydlet, to je základní potřeba. A tento aspekt mě v té zprávě chyběl. Děkuji. Köszönöm szépen. És most akkor... Děkuji vám. A paní Julie Ward. Děkuji vám. Já eh, mám radost této zprávy a eh, myslím, že je pravda, co tady bylo řečeno, že potřebujeme systematičtější kooperace mezi evropským a eh, státním, státní úrovní poněvadž eh, jsou velké rozdíly mezi členskými zeměmi a eh, také jak to mají v podstatě strukturované. Eh, velice jsem byla zklamaná z meziparlamentního zasedání před Vánocemi. Vlastně za moji zemi nikdo nepřišel a ten krátký přehled na vzorku několika malých členských, několika málo členských zemích, to podle mě představovalo ty eh, právě nedostatky eh, naší politice. Tam se hovořilo pouze o cílech a eh, studijních programech a tak dále. To bylo velice úzce zaměření. A mm, já myslím, že zde v tomto parlamentu Eh, myslím, že vidíme, eh, že eh, máme obrovskou paletu různých osvědčených postupů z různých členských zemí. Pokud se týče nejistých pracovních míst, musíme říct, že mladí jsou často vykořišťováni zaměstnavateli, kteří prostě nemají skrupule, tady je toho čím dál tím víc a de facto vykořišťování mladých lidí se stalo jakousi běžnou součástí. A také samozřejmě bydlení. Pochopitelně, že mladí lidé chtějí eh, mít jakési slušné bydlení, kde by mohli založit rodinu a kde by měli nějakou perspektivu do budoucna. A je to pro ně obtížné, když tedy nevědí, jestli na konci ne eh, dostanou zaplaceno nebo ne za svou práci. To je velice důležité. Jinak eh, eh, důležitá je dobrovolná práce. Také je mnoho organizací, která tak, které také využívají dobrovolníky. De facto tak je to často vykořišťování, poněvadž to, hm, ta dobrovolné angažma, eh, to je něco, co by mělo poskytovat perspektivu do budoucna. Často tomu tak není. Dobrovolnická práce eh, často nahrazuje nedostatečné plnění povinností státu, zejména ve společenské a sociální oblasti. Ano, a samozřejmě eh, mladí lidé by měli být také příslušně eh, zastoupení eh, v politických a mocenských strukturách. Pokud ne, pak to vede k různým hnutím jako Occupy a protestům proti škrtům a tak dále, poněvadž mají pocit, že to někdo dělá mimo ně, na ně to pouze dopadá nebo třeba mladí lidé eh, z různých sexuálních menšin také nejsou zastoupeni. Mm, podobně eh, uprchlíci, asilanti nebo lidé s různými typy postižení, také prostě se tady o nich nehovoří. Čili já bych skutečně eh, raději byla, kdybychom ty mladé lidi oslovali způsobem, jaký je Eh, prostě také skutečně osloví, abychom hovořili jejich jazykem a podobně. Ano, čili já myslím, že eh, my jsme tady eh, udělali dobrou práci, ale musíme prostě dělat víc na to, abychom se stavili za mladé lidi. Děkuji paní Michála Šojdrová chtěla paní kolegyni poděkovat. Já myslím, že ta zpráva obsahuje ty základní věci, které obsahovat má a vlastně vychází ze strukturovaného dialogu, eh, který právě s mládeží je veden. Já bych v tomto ocenila ten přístup, protože eh, eh, zdůraznění rodiny, vzdělání, praxe, mobility, zaměstnanosti a dobrovolnictví, to jsou základní věci, které skutečně mládež oceňuje a kterým směrem se máme zaměřit. Já bych eh, možná zdůraznila ještě jeden aspekt, který eh, není obsažen v této zprávě a to je pojetí investice. Nám jde o rozvoj mladých lidí a to je investice do budoucnosti Evropy, čili pojmout eh, i financování a podporu rozvoje mladých lidí jako investice do budoucnosti Evropy, do budoucnosti rozvoje mladých lidí. A v této souvislosti bychom měli vyslyšet apel eh, organizací dětí a mládeže, a to je zjednodušení financování. Eh, jsou to skutečně většinou dobrovolníci a oni nemají profesionální struktury na to, aby vyhledávali a mm, mm, organizovali složitý určité eh, mm, nástroje finanční, takže bych se přimlouvala za to, aby v té zprávě i apel na zjednodušení programu financování pro jejich rozvoj byl. Jinak chci za tu zprávu poděkovat. Děkuji. Já bych se ráda vrátila k jednomu bodu, který tady zazněl už včera mezi naším výborem a výborem EMPL, a to je eh, role neformálního vzdělávání. Eh, Sabíne o tom už hovořila a já myslím, že je velice důležité, abychom se zaměřili na mladí, kteří nedokončí školu. To je problém ve všech evropských zemích a máme celkem jasné důkazy Eh, například projekty, jako jsou je tanec, eh, umění, hudba. Eh, takovéto projekty jsou velice důležité pro, lidi, pro tyto lidi, dají jim určité sebevědomí a určitý základ pro další seberozvíjení. A já myslím, že toto by se mělo objevit v naší strategii, poněvadž pro mnoho mladých lidí to je základ, na které mohou stavět a mm, vzdělávat se dál. Čili já myslím, že Eh, to, eh, to non-formal education, eh, to, je také, to znamená také to, to co jsem řekl. Děkuji, paní Triple. A vlastně pak je tady pan Hartel za komisi. A děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, abych řekl, že komise velmi vítá tento návrh zprávy, eh, poněvadž se zde eh, podporuje a doplňuje náš eh, přístup k, v rámci strategie pro mládež. My tady máme tři metody, které bychom chtěli do budoucna prohloubit. První, jak zpráva zmiňuje, je úzká spolupráce mezi místními, regionálními, národními a evropskou úrovní pouze úzkou spoluprácí mezi nimi se může situace změnit. Druhý eh, je přístup eh, napříč eh, odvětvími. Poněvadž nemůžeme to řešit v silech, musíme tedy spolupracovat ve vzdělávání, v mezi těmi, kteří také se starají o samistnost a tak dále. Ano. A pak samozřejmě eh, vztah k mládeži. A ještě tři body bych chtěl změnit. První je eh, vztah mezi eh, mládeží a zaměstnatelností, zapojením a a tak dále. My se také přejeme, aby lidé byli zapojeni do širšího kontextu, aby měli také úspěch eh, v osobním životě i ve společnosti. Jenomže eh, s tím, jak vysoko máme nezaměstnanost, musíme se více zaměřit na zaměstnatelnost. A proto vítáme eh, to takzvané eh, duální vzdělávání, tedy složené z teorie a praxe a vzdělávání v učebních oborech. Za druhé, eh, důležité je, aby lidé byli schopni si uspořádat vlastní život. A třetí věc je důležitost uznávání schopnosti a dovedností z neformálního vzdělání. A e, potom tady je otázka e, lidí, kteří opravdu nejsou e, v nějakém formálním systému vzdělávání, je jich skutečně mnoho a neubývá nám jich. Čili tady nevidíme příliš velký pokrok. To znamená, že musíme spolupracovat napříč různými sektory odvětvími. A já bych ještě zdůraznil zejména to, co někteří řekli, a to je to vzdělávání mezi skutečným formálním vzděláváním a vzděláváním získaným eh, mimo školu. Tady ještě musíme hodně udělat. A další prvek, který s tím eh, souvisí, je lepší zaměření financování nejenom přes Erasmus, ale také přes Evropský eh, sociální fond, strukturální fond a mlád, iniciativu pro mládež. A poslední bod je zapojení mládeže. Eh, na povrhu vidíme, eh, jakoby eh, lidé byli odpojení a zklamáni demokratickým procesem. A když se podíváme zblízka, mladí lidé se angažují politicky velice intenzivně, ale dělají to jinými způsoby, než na jaké jsme zvyklí my a možná to není úplně kompatibilní s naším způsobem. Eh, my v komisi říkám, že chceme podpořit tradiční strukturální dialog, eh, za druhé eh, poskytnout nový obraz Evropy mládeži a dále my chceme také vést komunikaci s mládeží pomocí sociálních médií online a offline. A poslední bod ještě. Uprchlická krize nám ukázala, jak, eh, jak síl, jako velkou sílu má dobrovolnictví v našich společnostech. A to je eh, věc, eh, kterou do budoucna chceme posílit v té nové strategii, která začíná. A vaše zpráva v tom zajistě se hraje významnou roli. Děkuji vám. This, nagyon rövid Věnuj se stručně, pane Chuntis. Πρόσωπο της Κομισιόν, γιατί κάποιο πράγμα δεν το κατάλαβα. Είπε ο... Ano, já bych chtěl eh, položit zástupci komise jednu otázku. Měl jsem pocit, že komise nám říkala, že mladí lidé mají určité specifické politické chování. Můžete to trošku upřesnit? Já vím, že takovýto druh otázky není obvyklý, ale myslím, že by to pomohlo vyjasnit, k vyjasnění situace. E, takže, pane Chutis, vy se, se, jste položil otázku zástupci komise, takže já dávám slovo komisi, aby laskavě eh, zodpověděla na otázku ohledně chování mladých lidí. Eh, prosím, ještě, ještě zopakujte otázku, protože jsme měli technický problém. Ano. Takže má otázka On že tedy politické a sociální chování mladých lidí, řekla komise, je neobvyklé, nebo nějak specifické. Můžete to upřesnit? Můžete popsat eh, postoje politických mladých lidí? Děkuji, já se omlouvám. Já jsem, že jsem hned nepochopil tuto otázku. Takže to, co je vidět z našich průzkumů, je, že účast na tradičním eh, politickém životě ze, ze strany mladých lidí klesá. <clears throat> Třeba účast v volbách, ať už jsou místní, regionální, národní nebo evropské, prostě účast stále klesá. Na druhé straně existují ad hoc eh, hnutí mladých lidí eh, k politickým otázkám, kde mladí lidé prostřednictvím sociálních médií se velmi rych, rychle dají dohromady, vyjádří svůj názor a mají určité ad hoc názory, ohledně kterých vedou dialog s politiky a vedou politiky k tomu, eh, k přijetí nějakých opatření. Jsou to krátkodobé koalice na specifických otázkách a pak znovu se sformuje ta koalice úplně k jiné otázce. To znamená, přístup bude jiný. A to, co musíme udělat v našich politikách, je to, tento jev zohlednit. To znamená, aby měli mladí lidé eh, lepší šanci svůj hlas nechat skutečně zaznít. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám. Chci všem poděkovat. za připomínky a dotazy. Děkuji stínovým zpravodajům. Děkuji všem dalším poslancům výboru. Myslím, že můžeme předložit eh, pozměňovací návrhy a doplnit sem tyto myšlenky, které tu dnes zazněly a výsledkem bude skutečně hodnotná zpráva. Já s vámi nemohu než souhlasit, že existují určité omezení ohledně e, celkového rozsahu zprávy. Možná jsem se nezaměřila dost na osvědčené postupy a na to, že členské státy by se měly vzájemně od sebe učit a měli bychom využít tyto postupy a e, pomáhat politikám pro mládež a rodinným politikám. Myslím si, že vaše myšlenky a doporučení mají v této zprávě své místo. Mohli bychom také hovořit o tom, jak může Evropská unie a komise dále pomoci mladým. To by mohly být daňové úlevy firmám, které zaměstnávají mladé lidi, nebo určité um, rodinné dávky, dávky na ubytování. To by mohlo pomoci mladým lidem tak, abychom pomohli těm, kdo jsou z nějakého defavorizovaného prostředí, e, když, kdo, kdo nejsou možná z bohaté rodiny, nemají možná vysokoškolské vzdělání. Mohli bychom pomoci i těm, kdo předčasně odejdou ze škol nebo jsou z nějakých znevýhodněných prostředí, ale kteří také mají právo na budoucnost. Souhlasím také s tím, co bylo řečeno ohledně toho, že když pomýšlíme na vzdělání, tak tedy ta základní představa se změnila až doteď jsme si mysleli, že všichni musí mít eh, vysokoškolské vzdělání, no ale když máte masters v humanitních um, oblastech, tak často pak nenajdete snadno uplatnění na trhu práce. Takže lidé pak mají vysokoškolské vzdělání a přesto je pro ně těžké získat práci. Nestačí to že možná nepotřebujeme tisíce lidí s vysokoškolským vzděláním, s eh, certifikáty a diplomy, ale potřebujeme eh, nějaké profesní vzdělávání, eh, učňovské vzdělávání, potřebujeme hm, prostě lidi, kteří jsou schopni přispívat k růstu HDP. Děkuji komisi za podporu a za připomínky. a až se dostaneme k pozměňovacím návrhům, tak doufám, že najdeme nějaké kompromisy, které jsou akceptovatelné pro všechny a že nám to umožní tu zprávu nakonec zlepšit. Děkuji za doporučení, děkuji za vaši práci. A nyní bych ráda pokročila k další zprávě na našem pořadu jednání, která se týká jo, a ještě lhuta, jsem zapomněla, je, pro pozměňovací návrhy je 25. dubna ve 3. A dalším bodem na našem pořadu jednání je přístup k financování pro mladé a střední podniky a zvyšování rozmanitosti financování malých a středních podniků na kapitálových eh, trzích Unie. Bavíme se tady o návrhu zprávy s tím, že zodpovědným výborem je Ekon a zpravodajem je Luigi Morgano. Malé a střední podniky představují značnou část našich, našeho jednotného trhu a tudíž jejich, a že jejich přístup k financování máme eh, na eh, pořadu jednání už dlouho existují různé druhy podniků, které se liší ve svých obchodních modelech, rozvojových fázích a tak dále. Jsou zastoupeny jak v tvůrčím odvětví, tak kde čelí eh, mnoha různým výzvám. A pan Morgano analyzuje tyto výzvy. A než dám slovo panu Morgano, tak mi dovolte říct, že pozměňovací návrhy by měly být předloženy do 25. dubna 26. dubna 16.00. A budeme o tom diskutovat 30. května. A nyní vám dám to vstát slovo pan Morgano. Grazie, president. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem samozřejmě velice rád, že mohu kolegům odprezentovat návrh tohoto stanoviska. Jak už zaznělo, eh, ten obsah je velice dobře vymezen, protože se týká přístupu k finančním prostředkům pro malé a střední podniky a dále se týká zvýšení rozmanitosti financování malých a středních podniků na unii kapitálových trhů. Z toho důvodu se mi zdá důležité zdůraznit, že tady tedy máme přesně vymezeny eh, konkrétní problematiky, které teď řešíme tady, ale budou se ještě později řešit eh, na společném dokumentu s eh, ITRE a tam se to bude nazývat koherentní přístup k kulturním a kreativním odvětvím. To říkám z toho důvodu, že podle mne tam budeme mít zase možnost předložit celou řadu otázek, které tady zatím zmínit nemohu, protože tady je to opravdu velice přesně vymezeno a nespadalo by to do obsahu Nicméně návrh stanoviska je velice důležitý z toho důvodu, že podle mne dokazuje to, co my jako výbor velice dobře známe. To znamená, že neexistuje e, široké podvědomí o potenciálu tohoto typu odvětví. Myslím si, že je důležité tady zmínit, že na, na rozdíl od toho, co e, se běžně říká, nebo na základě toho, co jsem slyšel, eh, bylo toto stanovisko vytvořeno už na základě eh, zprávy hospodářského měnového výboru, což je věcně příslušný výbor, jak se řekl. Tam malé a střední podniky v oblasti eh, kulturního odvětví nejsou vůbec zmíněny a pokud ano, tak v odůvodnění pouze velice zběžně. Zatímco podle mne politický cíl který doufám sdílí všichni kolegové, spočívá v tom, že bychom měli využít této příležitosti a vysvětlit kolegům hospodářského a měnového výboru aspoň dvě důležité věci. Jednak jde o to, že malé a střední podniky v, v tomto odvětví mají opravdu specifický význam a i mikropodniky, což je také důležité říci, v tomto odvětví tedy mají specifickou úlohu v kulturním a kreativním odvětví. Nejenom z toho důvodu, že mají velký reálný dopad na eh, investice, růst, inovace a zaměstnanost, ale také z toho důvodu, že hrají klíčovou úlohu při udržení a podpoře kulturní a jazykové rozmanitosti v Evropě. Jde o to, že malé střední podniky narážejí na různé obtíže, zvlášť, zvláště z toho důvodu, eh, že mají takovou specifickou strukturu mají nedostatečné hmotné záruky a závisí na nehmotných aktivech. To jsou dva problémy, které potom vedou k tomu, že nemohou, pojistit, nemohou nabídnout eh, záruky, takové tradiční záruky, pokud jde o přístup k finančním prostředkům. Nedostávají od eh, bank půjčky a úvěry z tohoto důvodu. Na základě těch omezení, které jsme měli, jsme tedy vytvořili tento text a schválně jsem to naformulovala tak velice um, um, stručně a přímo, tak, aby se nám podařilo sdělit eh, tato uh, důležitá sdělení a aby se to nakonec dostalo do konečné zprávy Ekonu. Já tady chci poděkovat eh, sekretariátu, zvláště paní uh, Falke, za to, že nám zajišťovala cenou podporu během vytváření tohoto dokumentu. Pokud dovolíte, ještě bych zdůraznil několik věcí v souvislosti s tímto textem. Cílem je tedy dokázat, jak významný eh, reálný dopad mají tyto podniky eh, pro hospodářství EU. Z toho důvodu jsem tam uvedl několik eh, údajů, které jsem získal od EU, Eurostatu. Připomenu to, v roce 2014 osoby, které byly ve skutečnosti zaměstnány v tomto odvětví, odvětví kultury, představovaly 2,9 pracovní síly EU. To odpovídá 6,3 milionům lidí. To je procento, a to se musí zdůraznit, které je srovnatelné s počtem osob, které pracují v bankovnictví a v pojišťovnictví zároveň v těchto dvou odvětvích dohromady. Podle mne takovéto srovnání by právě mohlo dokázat, jak důležitý objem představuje toto e, odvětví a že by se to také mohlo dostat do té obecné zprávy, který Ekon, e, kterou Ekon bude předkládat. Obecně to například ale souvisí také s tím, co jsme říkali u předchozího bodu, předchozího eh, stanoviska. Kulturní a kreativní eh, odvětví navíc mají zvláštní přidanou hodnotu také v sociální oblasti. Tato místa jsou navíc často navázána na specifické eh, kompetence z oblasti kultury a historie, což znamená, že jsou přímo vázány na dané odvětví, na dané země. A Toto je také důležitý aspekt, představující takovou zvláštnost eh, tohoto odvětví a znamená to, že tato místa eh, by se pouze velmi obtížně delokalizovala někam jinam. Pokud je ještě o stanovisko, tak eh, tam říkáme, že je důležité, zlepšení, je důležité zlepšit přístup k finančním prostředkům pro malé a střední podniky a navíc jsem tam zmínil také mikropodniky. A je důležité, aby chom tam zajistili eh, odborné znalosti o posuzování specifických rizik, a to ve dvou oblastech. Jednak Jde o samotné eh, malé střední podniky a mikropodniky. Oni se totiž musí připravit na ten svět eh, účetnictví a financování. A potom na to musíme připravit také banky a finanční instituce tak, aby zajistili mm, přístup k finančním prostředkům těmto malým a středním podnikům. Protože ty financování potřebují a i banky, musím říct, si mají dost omezené uh, znalosti a zkušenosti o tom, jak specifické jsou tyto podniky, jak eh, specifické jsou malé, střední podniky a mikropodniky v eh, odvětví kultury. Potom poslední příklad, navrhuje se tam, to vycházíme ze studií, které máme k dispozici, tedy navrhuje se, abychom zohlednili obecné posouzení rizik a žádáme o to, aby jako zajištění bylo možné akceptovat také práva duševního vlastnictví těchto malých a středních podniků. To by mohlo umožnit přístup eh, k inovativním eh, způsobům financování, jako jsou například mikroúvěry, splatné příspěvky, skupinové financování neboli eh, crowdfunding, financování rizikovým kapitálem a potom venture kapitálem. Další věc, kterou zdůrazňuji ve svém stanovisku, je to, že jsme spokojeni a vítáme zřízení záručního mechanismu programu Kreativní Evropa. To je jeden eh, z nástrojů, pomocí něhož budeme moci řešit naléhavé potřeby přístupu k eh, úvěrům a financování inovativních a udržitelných eh, projektů v kulturním a tvůrčím odvětví. Vychází se tady z hodnocení komise, které bylo provedeno v minulosti a Očekává se, že deficit financování v této oblasti přesáhne ročně 1 miliardu eur. Z důvodu nedostatečného tedy respektive neměl jsem dost místa na to, abych se tomu věnoval podrobněji, ale musím říci, že je to důležitá věc, s tím budou souhlasit také kolegové, měli bychom toto doplnit eh, ještě tak, že bychom v rámci pozměňovacího návrhu eh, navrhli zvýšení této částky. Měli bychom tam upřesnit v nějakém návrhu, že existuje takováto finanční propast, mezera a my bychom tedy měli navrhnout navýšení financování pro podniky, které mají vhodný eh, rizikový profil a kterým je zamítnut úvěr, nebo se rozhodnou, že nepožádají o úvěr z toho důvodu, že nemají dostatek aktiv pomocí nichž by eh, vytvořili záruku, tedy pomocí nimiž by jistili svoji půjčku. To tedy eh, bylo moje stanovisko. Samozřejmě si teď rád vyslechnu stínového zpravodaje a i ostatní kolegovi, kolegy, pokud k tomu něco mají. Vím, že je to věc zajímavá pro řadu kolegů. Děkuji. Köszönöm szépen. Děkuji. Takže dva stínoví zpravodajové požádali o slovo pan Džambacky jako první. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, drazí kolegové. Blahopřeji ehm, k tomuto návrhu stanoviska. Obzvlášť mě těší to, že ten text je zcela v rozsahu působnosti našeho výboru, protože se týká právě tvůrčího eh, průmyslu. Jsem eh, rád, že vzniklo toto stanovisko. Kultura a tvůrčí odvětví eh, představuje velmi zásadní rozsáhlou složku ekonomiky. Je důležité zvýšit počet pracovních míst v této oblasti. Já jsem pracoval na mnoha zprávách o e, duše, duševním vlastnictví a autorských právech. Jsem přesvědčen, že umělci mají mít možnost rozvíjet svoji činnost, že si zaslouží um, spravedlivé odměňování. Většina umělců nejsou žádné velké korporátní entity, proto potřebují e, podporu finanční na, e, i na evropské a národní úrovni. Takže já chci vyzdvihnout a pochválit to, že e, autor zprávy tady volá po e, dalších e, formách financování. Můžeme se zaměřit například na účast malých a středních podniků v Horizontu 2020, i když to je zaměřeno zejména na inovace. Můžeme se zaměřit také na nástroj COSME, který je zaměřen na malá a střední firmy a jejich konkurenceschopnost. V těchto odstavcích bychom se měli zaměřit zejména na eh, kulturní a eh, tvůrčí odvětví. Předložil jsem řadu pozměňovacích návrhů a doufám, že eh, to podpoří i moji kolegové. Mrs. Evans. Paní Evans. Děkuji. Chci poděkovat zpravodaji Myslím, že řekl to důležité, co bylo třeba říci. Dobře je to tu prezentováno, obzvlášť se mi líbí srovnání počtu lidí, kteří, kteří jsou zaměstnáni v tvůrčím průmyslu proti těm, kteří jsou zaměstnáni v banko, bankovním sektoru. Víme, že je obecně těžší pro malé a střední podniky dosáhnout na finance. A já Vím sama, že 99% našich podniků ve Velsu jsou malé a střední podniky. Na nich závisíme při tvorbě pracovních míst a také e, s ohledem na celý sektor. A rozdíl mezi podmínkami pro financování mezi členskými státy, to je něco, čemu musíme přihlednout. Potřebujeme zohlednit také to, že mnoha, jednak v mnoha členských státech probíhá legislativa, ale také je klíčová rola, role regionálních um, orgánů, kulturní a uh, tvůrčí e, odvětví je uh, zrcadlem rozmanitosti celé Evropské unie. Vítám také to, že se díváme na mimobankovní zdroje financování, je tu potenciální harmonizovaný přístup, to je velice zajímavé. A obzvláště jedna věc, kterou chci vypíchnout, která ovlivňuje Spojené království, a to jsou záruční možnosti Creative Europe, eh, toho programu Creative Europe. A žádosti odkudkoliv ze Spojeného království jsou totiž vyloučeny, nemohou získat, získat další body eh, třeba v případě marginalizace nebo ve Velsu, kde je určitý menšinový jazyk velština. Takže bych ráda předložila pozměňovací návrhy k tomuto bodu, protože to brzdí eh, kreativitu a potenciál, který eh, máme. Ale jinak si myslím, že je to vynikající zpráva a snad ji budeme moci ještě doplnit, ještě zlepšit. Děkuji. Mrs. Paní Kamerwest. Já, vielen herzlichen Dank. Eh, Děkuji. Eh, myslím, že pan kolega Luigi Morgano eh, zpracoval velmi dobré stanovisko. Opravdu sahá prstem do rány. Ehm, konstatuje, jaké jsou možnosti financování, také o tom, jak bankám chybí Eh, potřebné znalosti. A taky otázka, eh, jak Creative Europe eh, do budoucna může být vylepšen. Příští rok bude průběžný přeskum a to znamená, že se budeme muset opět zabývat otázkou, jak tento program eh, uspořádat trochu lépe. Možná, že ne pokud se týče vybavení financemi, ale spíše eh, ty různé důrazy. Také tady máme trošku problém zvládatelnosti eh, toho programu. Opět se budeme muset zabývat možná jednoduchostí podávání žádosti. Eh, ještě jedna věc mě tady napadla. Během posledního eh, jednání o eh, střednědobém financování jsme se bavili o tom, že bychom zde mohli fungovat nejenom prostřednictvím čistě kreativních programů, ale že bychom mohli vytvořit možnost dávat peníze k dispozici také prostřednictvím strukturálních fondů. Já mám takový dojem, že strukturální fondy, eh, o jejich rozdělování v podstatě rozhoduje členské země, eh, že tady ta možnost eh, takto je využít možná není dostatečně známa, nebo možná známa je, ale nepoužívá se dostatečně také na podporu kultury a tam je určitě e, e, více peněz než tady v tom našem malém programu Creative Europe. Čili já myslím, že do té zprávy mohlo ještě vplynout i to, že komisi i členské země vyzýváme k tomu, aby e, možnosti podpory kulturního průmyslu ze strukturálních fondů by se mělo využívat více a aby to také vešlo více ve známost to eh, by zvýšilo užitečnost tohoto programu. To eh, jsem chtěla ještě dodat. To je eh, důležitý aspekt, poněvadž tam je k dispozici mnohem více peněz než v těch malých programech. Listánko nincs több képviselő, aki szót kért. Už nemám někoho na seznamu, kdo by se hlásil o slovo, takže se teď eh, obracím na komisi. Je tady někdo, kdo by chtěl za komisi, za komisi hovořit? Ano, dobré dopoledne, já jsem Reluka Painter, pracuji na generálním ředitelství Evropské komise, kde se zabýváme finanční stabilitou, finančními službami a kapitálovými trhy. Dnes bych chtěla k tomuto tématu říci, že komise minulý rok provedla obsáhlou konzultaci na toto téma a bavili jsme se o tom, jakým způsobem eh, zjednodušit a zvýšit přístup k financování pro společnosti v celé EU, ale se zvláštním zaměřením na malé a střední podniky. Také jsme se zaměřovali na nově vzniklé společnosti, které často působí v inovativních oblastech. Na základě této obsáhlé konzultace a e, na základě celé řady diskuzí, které proběhly tady v, Dis- e, v Bruselu, přijala komise akční plán. Došlo k tomu v září minulého roku, což je konkrétně cestovní mapa e, celkem 33 opatření, které by komise chtěla provést do roku 2019. Na základě toho bychom chtěli právě zjednodušit podnikům přístup k financování. To je tedy jeden z hlavních cílů. Potom dalším eh, významným cílem je diversifikovat eh, zdroje financování pro malé a střední podniky. Tady bychom chtěli vytvořit jiné uh, typy financování, než jsou banky, například uh, venture kapitál, podpora skupinového financování neboli crowdfundingu a tak dále. Možná jedna věc, kterou bych tady měla zmínit, je to, že pomocí tohoto plánu chceme vytvořit nebo podporovat jiný typ financování než od bank, který by měl doplnit právě bankovní úvěry. Víme totiž, že pro malé a střední podniky budou i nadále bankovní půjčky a úvěry důležité, takže tento akční plán bychom měli chápat jako jakýsi doplněk eh, k současné situaci a k současným eh, úvěrům a půjčkám od bank. Pokud je konkrétně o finanční prostředky od bank, komise se minulý rok během té konzultace ptala na konkrétní věc a sice, jak nejnovější opatření přijaté na základě finanční krize, pokud jde o kapitálové požadavky na banky, tedy jak tyto požadavky ovlivnily schopnosti bank poskytovat finanční prostředky malým a středním podnikům. Teď se nacházíme ve fázi e, zpracovávání výsledku této konzultace a přemýšlíme, jak na to dále navázat. Možná bychom mohli přijmout eh, cíle na opatření, pomocí nich se budeme snažit eh, malým a středním podnikům zjednodušit e, nebo respektive zjednodušit situaci bankám a umožnit jim poskytovat úvěry. Pokud je opatření, které komise navrhla v této věci, jedna z oblastí, na které se chceme zaměřit, je zjednodušení přístupu k financování, což znamená vlastně informovat eh, malé střední podniky o alternativách financování od bank. Teď to prodáváme s bankovními asociacemi, eh, také sdruženími podniků a snažíme se zjistit, jak možná zajistit lepší spolupráci mezi bankami na jedné straně a malými a středními podniky na straně druhá. druhé. Jde možná e, o situaci, kdy banka zamítne půjčku nebo úvěr a v takovém případě by měla společnost informovat o tom, jaké další typy financování se jí nabízí. To je jedna, jedno z možných řešení. Potom dalším řešením by mohlo být e, zmapování poradních a podpůrných služeb, které jsou k dispozici na národní úrovni i regionální úrovni pro malá střední podniky. Víme, že v některých členských státech takovéto služby existují a jsou pro podniky důležité a užitečné. Snažíme se tedy šířit osvědčené postupy v této oblasti na eh, co nejširší eh, úrovni. A ze střednědobého nebo dlouhodobého hlediska bychom se také mohli zaměřit na to, zda by bylo dobré vytvořit nějakou celoevropskou platformu, na kterou by se mohly malé a střední podniky obrátit, stejně jako investoři a mohli bychom je tam propojovat napojit investory na ty podniky, které potřebují financování. Dále máme v plánu podporovat rozvoj venture kapitálu, například na základě revize současných právních předpisů a na druhé straně prostřednictvím vytvoření celoevropského fondu, finančního fondu, do něhož bychom mohli zapojit eh, také soukromé i veřejné investory, tak abychom zajistili větší objem finančních prostředků, pomocí nichž by ho mohli právě venture kapitál v členských státech eh, podpořit. Na konci tohoto měsíce s největší pravděpodobností budeme přijímat zprávu, která se bude týkat eh, skupinového financování crowdfundingu v členských státech, což znamená, že to chceme ošetřit jak z legislativního hlediska, zjistit, eh, jaké zákony byly schváleny v členských státech na toto téma na podporu skupinového financování, ale také e, zákony, které se týkají ochrany investorů v této souvislosti. A na druhé straně chceme zjistit, jak velký objem přeshraniční činnost e, v této oblasti představuje a jak se tento nedávný zdroj financování vyvíjí a jak bychom to mohli dále podpořit. Jak už jsem uváděla, existují i další opatření, Jejíž cílem je vytvořit eh, příznivější prostředí pro podnikání v členských státech, tak abychom eh, do jisté míry mohli toto i zharmonizovat. Zharmonizovat naše postupy, například zaměřit se na postup eh, restrukturalizace a toto konzultujeme s generálním ředitelstvím pro spravedlnost. Cílem potom možná bude do konce tohoto roku představit návrh minimální harmonizace odvětví. Všechna tato opatření si stanovují jako cíl podporu a, jak jsem říkala, také diversifikaci eh, financování pro podniky a chceme také na základě toho nabídnout podnikům více možností, zvláště těm malým a středním. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. A teď předám slovo panu zpravodaji, aby se mohl vyjádřit. Grazie. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já bych chtěl především poděkovat všem kolegům, kteří se vyjádřili a my samozřejmě děkuji také těm, kteří budou zasílat nějaké návrhy eh, na změny. Důležité je zaměřit se na konkrétní předmět tohoto stanoviska, tedy eh, na to, o co, co se tady po nás žádá, což je přesně tedy přístup eh, k financování pro malé a střední podniky a na druhé straně na eh, zvýšení rozmanitosti financování malých a středních podniků na unii kapitálových trhů. To si myslím, že je zásadní věc, na kterou bychom se měli zaměřovat. V kontextu eh, příspěvku, který jsem si vyslechl, mohu konstatovat, že samozřejmě předložíme novou verzi dokumentu, kde bude obsažena eh, hlavní zaměř, bude obsaženo tam hlavní zaměření eh, našeho výboru, to znamená výzvy Tedy všechno to, co jsem říkala, plus ještě e, výzvy a už jsem říkala, že v budoucnosti se bude e, s výborem ITRE předkládat společná zpráva, společný dokument, který bude potom takový širší, tam budeme moci zapracovat další věci, další návrhy. Takže tady ještě jednou opakuju, bychom se měli zaměřit na ten přesně vymezený, e, na to přesně vymezené téma. Děkuji. Děkuji. Teď se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání různé. Má někdo něco k tomuto bodu? Ne? V tom případě vám musím sdělit, že se příště sejdeme 25. dubna v pondělí ve 3 hodiny a budeme pokračovat eh, ještě v této práci 26. dubna od 9 hodin. Já vám děkuji. Děkuji také sekretariátu i tlumočníkům za podporu a přeji vám pěkný den. Naschledanou.